že nemá žádnou další funkci, která eh, by představovala eh, konflikt zájmů. Můžeme ji eh, přivítat jako členku výboru LIBE a také delegaci pro Japonsko. Jsou k tomu nějaké, nějaké postřehy? Nejsou, tímto považujeme za schválené. A přecházíme